colleagues, uh, I was suggested that we should start the meeting and uh, our chairman will arrive uh, I hope Kolegové, zahájíme jednání. Já vás zdravím. Dobré ráno. Začneme přijetím pořadu jednání. pody 9 a 10 o zjednodušení vízového režimu a o readmisi, tyto body byly odloženy na žádost zpravodaje. Takže pokud nemáte žádné námitky, tak bychom měli, mohli přijmout tento pořad jednání ve smyslu změn. Nemáme žádné požadavky. Musíme jenom schválit zápis. A teď se podívejme na stávající aktuální stav legislativních jednání. Pan Moraes konal se šestý trialog a já chci požádat pana Moraese, jakožto zpravodaje, aby nám podal zprávu o aktuálním stavu. Pátý trialog o sezónních zaměstnancích se konal tento týden a i když jsme nedosáhli přímo dohody, tak myslím, že jsme měli skvělý pozitivní závěrečný trialog zajerského předsednictví. Já chci poděkovat za rychlý pokrok v některých klíčových bodech. Po dokončení azylového balíčku jsem měl za to, že tato otázka sezónních pracovníků tak tam byly, byly tam některé velmi citlivé body, pokud jde o mm, obětování sankce eh, zaměstnavatelů a další problémy týkající se kvót a dalších věcí. Všechny toto, všechno toto jsou velmi citlivé otázky, ale podařilo se nám dosáhnout eh, významného pokroku. Já doufám, že se nám podaří dotáhnout věci ještě před letní pauzou. Máme datum 8. července a já doufám, že do léta s trochou dobré úle dojdeme k závěrečné dohodě. Bude to těžké, protože všichni už jsou unavení, ale doufám, že se nám podaří v červenci ještě naposledy se zmobilizovat a jinak chci poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že jsme se přiblížili takřka definitivní dohodě, i když tu definitivní dohodu zatím ještě nemáme. Děkuji, pane Moraes. A pokud jde o nařízení o e, dr- prekurzorech drog, tak bylo dosaženo neformální dohody mezi parlamentem a radou a to minulý týden. Byla jsem informována, že Koreper včera text schválil. Poté, co jsme obdrželi dopis od rady, bychom mohli mít tedy hlaso, potvrzující hlasování v Líbe 8. a 9. července o dosažené dohodě. Spravodaj tu dnes ne, spravodajka tu dnes nemohla být, ale chci poblahopřát k výsledku i všem stínovým spravodajům. A nyní přejdeme k bodu 6 a to jsou data PNR, zpravodajem je pan Kirchhoff. A tento návrh e, zmíněný tedy je nedořešený od roku 2011. Několikrát se probíral v otázkách, jako je proporcionalita, eh, smysl různých omezení, retenční období, práva eh, pasažérů, uchovávání údajů a tak dále. V dubnu letošního roku o tom Libe hlasovalo, Američina rozhodla, že se, eh, pře, eh, že se zašle um, definitivní eh, návrh na plenární zasedání a nyní dám zpravo, slovo panu Kirkopovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za možnost diskutovat o evropských PNR. Jsme tu dnes proto, protože eh, původně byla příle, měl parlament příležitost odmítnout celou tuto složku, ale teď eh, se vrací zpátky a můžeme se dohodnout na kompromisu a to je také záměrem. Já doufám, že budeme schopni spolupracovat eh, nad této otázce konstruktivním způsobem. Vy jste nadnesla klíčové, některé klíčové body. Doufám, že se nám podaří se na nich dohodnout asi jste si vědomi významu této složky, jak pokud jde o ochranu údajů a základních práv evropských občanů a cestujících, ale také pokud jde o boj s terorismem a organizovaným zločinem. To je tak významné téma, že tato sněmovna vytvořila speciální eh, výbor Krim, který má eh, s těmito problémy zápasit. Jistě uslyším mnoho lidí, kteří budou hovořit o směrnici o ochraně údajů, o prism, o nutnosti eh, mít eh, tedy eh, takový systém ochrany údajů. Já chápu tyto obavy, ale právě proto je důležité mít velmi jasný evropský rámec a soubor práv, na základě kterého letecké společnosti a cestující budou uh, nakládat s PNR, protože zatím je to na evropské úrovni neregulované. A my jsme byli svědky toho, že vznikají různé náhodné systémy a to poměrně eh, pravidelně. Tato směrnice právě řeší využití PNR tam, kde to není ošetřeno eh, tou základní směrnicí ochraně údajů. A já doufám, že komise nám dnes znovu vysvětlí hodnotu údajů PNR a proč je důležité to řešit, abychom regulovali rostoucí počet systémů členských států. Doufám, že budeme diskutovat konstruktivně, abychom celou věc posunuli. Plenární zasedání nám dalo jasný mandát se znovu zabývat touto dohodou. Já jsem nabídl stínovým zpravodajům určitou příležitost. Doufám, že se brzy sejdeme a budeme moci diskutovat o tom, jak dál pozitivním způsobem. Čili takto vnímám tuto otázku v zájmu všech evropských občanů a e, cestujících. Děkuji, pane Kirchhofe. Ještě někdo další si přeje se vyjádřit nikoliv. Paní Romero López. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych slyšela něco o TPP, ale stínový zpravodaj tady není. Návrh pana Kirchhoffa. Jak se na to dívám, je potenciálně zajímavý. Myslím, že na to musíme ještě více pracovat. Je to záležitost komplexní. A ta situace, za které o tom musíme jednat, je komplikovaná, protože máme směrnici o ochraně osobních údajů, která je probíraná souběžně. Je to každopádně příležitost hovořit o tom tématu dál. Není to rozhodně nic, co by bylo jednoznačné. Jistě že jsou určité důvody k zamítnutí, ale ještě další ingredience, které eh, byly do celé věci přidány ohledně eh, v nedávné době, tedy pokud jde o eh, ochranu osobních údajů v Evropě a v celém světě. Hrozí, že porušíme tu důvěru, která existuje, ale abychom vybudovali důvěru, musíme mít jasno, pokud jde o samotné základy naší bezpečnostní strategie. Myslím, že by bylo zajímavé uspořádat ještě jedno zasedání stínových zpravodajů, pracovat na tom dál, abychom viděli, jestli se nakonec nějaké dohody dobereme. Pan Kerho ví, jaká je pozice SAD, ví, jaké jsou naše pozměňovací návrhy. Měli bychom na tom pracovat dál, bohužel. Je tu mnoho šedých zón, na které ještě potřeba vrhnout více světla, takže bychom na tom asi měli pracovat. Ernst, bitte. Merci. Ja, ähm, vielen Dank. Vielen Dank, äh, dass die Debatte heute nochmal an. Děkuji vám za to, že i dnes äh, pokračuje tato debata. Äh, je to také mimo jiné vyhovění našemu požadavku ohledně té diskuse, co dál. E, já si vzpomínám, že my jsme měli hodně debat, e, často vyprovokovaných či podnícených ze strany našich vlád. Takže skutečně je třeba, aby se ta ochrana dat zde opravdu zajistila. Co je nyní nezbytné, aby se zajistila, zajistila ochrana dat a aby se zajistila také ochrana dat, jak se patří. Samozřejmě je třeba eh, nadále pokračovat eh, v debatě. Ale je třeba předtím, než začneme diskutovat o tomto výboru, aby se sešli všichni spravodajové, stínoví spravodajové a je třeba vzít úvahu další legislativu, jako je nařízení a směrnice o ochraně dat EU, PNR a navrhl bych také zapojení Europolu v těchto rozhovorech by se mělo skutečně vyjasnit, jaké jsou vazby mezi jednotlivými hráči, propojení, jak s tím dále zacházet. Je třeba eh, skutečně prodebatovat eh, v klidu a důstojně. To je první bod. Eh, také je třeba si prodebatovat to, do jaké míry členské země již tyto požadavky realizují, jak je žádají, jaká dokumentace eh, existuje tam, kde se už implementuje PNR, to bychom si měli udělat přesnější obrázek. A prostě nestačí, abychom si říkali, podívejte se, tam dělají to, v tamhle zemi zase dělají ono, to opravdu nestačí. Eh, také je třeba eh, také, aby eh, příslušný eh, orgán pro ochranu dat zde Evropě byl vhodným způsobem na správném místě zapojen do celého problému, celé problematiky. pan Voss. Děkuji. Především bych chtěl výslovně uvítat to, že zpravodaj je proto, abychom nadále pokračovali v tomto projednávání, poněvadž se nám to trošku zadrhlo, zvláště pak tam, kde na jednotlivé obsahové eh, body jsou rozdílná stanoviska. My zde momentálně prožíváme Eh, datové skandály a eh, to je tedy eh, silný argument pro to, abychom měli pořádnou regulaci v této oblasti. Tyto datové skandály jsou vysloveně důsledkem nedostatečné regulace. A proto jsem proto, aby, abychom se pustili do regulace. Eh, tady to různé propojení, eh, o kterých se zde hovořilo, to, to prostě příliš eh, nechápu, ale my tady máme otázku EUPNR, čili to, které lety, jak, kde, kdy a podobně. To nemá vůbec nic společného s směrnicí ochraně dat. E, Eh, protože tam, tam se to se tam neřeší. Eh, tato problematika má speciální, svůj speciální lex, to je to eh, PNR, čili my se nepohybujeme tedy o v rozsahu té směrnice, to je takový lex generalis. Tady se neřeší to prostě, které lety a tak dále, čili to jsou, čili ty zásady ze směrnice samozřejmě musí vplynout do EU, PNR, ale eh, dobře, tady v tom spočívají ty souvislosti, ale jinak bychom se prostě o podstatě eh, tohoto legislativní eh, neměli nějak bavit, poněvadž tam mnoho nezměníme. No a teď eh, je třeba vést další diskusi o možných dosažitelných kompromisech, protože problematika eh, PNR v členských zemích se nadále vyvíjí, eh, poněvadž to není nějak podchycené a vyvíjí se to různými směry, čili to skutečně podchytit je třeba. Děkuji. Paní Intveld. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně, neboť eh, se budu držet procedurálních stránky. E, co do obsahu bylo už provedeno a dosaženo mnoho. Od prvního dne e, tady vznáším dva body a neustále se jich držím. Za prvé, jestliže tvrdíme, že potřebujeme evropskou směrnici pro harmonizaci stávajících úprav v Evropě, tak já chci informace o těch evropských úpravách, které zde existují. Proč? Protože my eh, tady neustále tvrdíme, že máme 16 zemí, které už eh, mají nějaké takové systémy a já chci vědět, jak vypadají, snad mnoho nechci tolik. A druhý bod, a opět to říkám od samého počátku, že to souvisí se směrnicí o ochraně dat. Myslím, že nemá smysl, abychom vytvářeli oblast eh, policejní a justiční spolupráce. Já jinak jsem pro, myslím, že tady by ta spolupráce měla by být eh, posílena. Ale je tady otázka ještě eh, toho, že to, se to musí odvíjet od ochrany dat. Ano, dobře, jestliže Eh, vůči policii, eh, vůči eh, vyšetřovacímu příkazu, vůči mezinárodnímu zatýkacímu příkazu, vždycky máte jiný režim ochrany dat. Čili, co to znamená? Akceptujeme, že Evropská rada nechce směrnici o ochraně dat, která by změnila celý obrázek, celou strategii ochrany dat a příslušného balíčku. Já myslím, že o tom musíme debatovat. Já předpokládám, že rada eh, dodrží slovo a tu směrnici Eh, tu směrnici schválí, pokud tedy se nebude řečeno jinak. Čili dokud nebude řečeno jinak, vycházím z toho, že ta směrnice ochraně dat bude eh, schválena, bude přijata. A jinak já jsem také proto, aby byla evropské PNR, PNR. Pan Albrecht? Děkuji. Tak především bych chtěl říci, že jsem poněkud zklamán tím, že výbor eh, zcela jednoznačně hlasoval pro zamítnutí návrhu komise a pak eh, se to jsem dostal zpátky z pléna. Já myslím, že bychom se měli držet vlastního rozhodnutí. No, ale pokud se týče eh, podstaty věci, já jsem už několik říkal, že tento návrh bude mít závažné ústavní dopady. A když si vezmete rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrásburku, třeba Markrův eh, případ, tak eh, tady se neustále dokola ukazuje, že to opravdu není v souladu s právním státem a s eh, úmluvou, která chrání osobní život, rodinný život a tak dále. Já bych rád také zmínil eh, směrnici o eh, skladování dat, kterou eh, zamítlo pět ústavních soudů členských zemích nejenom tedy tu konkrétní implementaci, ale také měli výhradu k té směrnici jako takové. No a e, nyní e, se v červenci chystá jednání o celé této směrnici u Evropského soudního dvora a jsou tady jasné otázky. Třeba e, je to zda je nutné plošně uchovávat data vzhledem k demokratické společnosti vzhledem ke statistikám a tak dále. Když se podíváme o uchovávání dat třeba e, z elektronické komunikace po dobu 6 měsíců a to je prostě jenom o e, provozu a je to na 6 měsíců, e, tak uchovávání dat po dobu let a plošné, plošná analýza všech osobních údajů pasažérů v letecké dopravě je ještě dále pronikavější vzhledem k soukromí. Čili já myslím, že bychom měli počkat na to, jak se vysloví soudní dvůr, než budeme přijímat další opatření. Také si myslím, že politicky je to správně, vzhledem tedy k debatě o sledování a že totiž eh, to sledování by mělo být ano, eh, v preventivní oblasti potřebujeme dále posílení spolupráce v oblasti policejních orgánů, v oblasti vyšetřování a stíhání skutečně zločinců. Tam potřebujeme lepší spolupráci a eh, to z toho vyplývá nutnost směrnice a společných standardů. A společné standardy pro sdílení informací v oblasti vyšetřování a policejní spolupráce, no tak to samozřejmě proto potřebujeme tu směrnici. Čili to je pro lepší spolupráci a lepší předpoklady pro výměnu údajů. Já myslím, že souhlasíme, že Eh, pokud eh, tato směrnice zde nebude, no pak eh, výsledkem bude sledování prostě obecně všude. Já se nedomnívám, že toto je jakýmkoliv způsobem slučitelné s demokratickou společností, ale samozřejmě myslím si, že předpokladem je, aby to bylo lepší, je mít společné standardy výměny dat. A to máme eh, Evropskou směrnici, Europol, EU eh, e PNR a potom společné standardy. Děkuji paní Konbach. Děkuji. V zastoupení bych eh, jeho jménem chtěla říci, že tady bohužel nemůže být, aby sledoval jednání o e UPNR na základě mm, pochybností o nutnosti a přiměřenosti k opatření smysluplnost této směrnice v principiálně um, spochybněna. Nevede, nepovede nutně k větší bezpečnosti, ale jistě k menší svobodě. Už dávno nejde jenom o boj proti terorismu. Je to celá řada dalších trestných činů, eh, jak si pod to spadá výbor parlamentu s eh, ohledem na tyto argumenty mm, proto odmítl návrh komise 30 hlasy či 25. Proto eh, mm, pozměňovací návrhy nebyly vůbec projednány, protože směrnice jako celek byla odmítnuta. Pokud chceme jednat eh, v zájmu občanů, musíme se toho odmítnutí držet. A to je v důsledku nového, výv- nového vývoje, jako je prism tempura, kdy nesmíme eh, klamat očekávání občanů. Nikdo by nechápal, kdyby tak hluboká změna, která již, která již byla jednou odmítnuta, tak právě teď, kdyby měla být přijata. Pan Filsera. Děkuji. Já pečlivě eh, jsem sledoval tyto eh, diskusy. To hlasování už bylo. A bylo to zamítnuto. 30 proti 25 bylo to jasně odmítnuto. A to byl, kom, byl to kompromis, to byl uh, účel. Teď je snaha o další jednání, ale to, myslím, není argument. Bezpečnost a justice je však v kompetenci členských států. A nejhorší by bylo e, výsledek, který by nevedl k, větším, k více Evropy. Nicméně hlasování proběhlo a nemůžete tvrdit, že to byl jenom takový pokusný balonek. Bylo to prostě hlasování a musíme být velice opatrní, pokud chceme z, nějak e, změnit nebo zvrátit to, o čem jsme nedávno hlasováním rozhodli. My bychom mohli tlačit na to, aby členské státy využili, použili, aplikovali ustanovení, které mají podle smlouvy. A máme právo to poslat zpátky komisi. Děkuji. Než dám slovo zpravodaji panu Kirkhopovi, možná komise a rada by chtěla libe, výboru něco říci v této fázi diskusí. Ne? Ano? Ano, komise. Děkuji, pane předsedo. Komise vzala na vědomí to rozhodnutí pléna 10. 6. My vítáme to, že diskuse parlamentu pokračují o navrhované směrnice EUPNR jako důležitý legislativní návrh. Současně eh, jsme velice pečlivě naslouchali um, výhradám, které tady zazněly a bereme je vážně. Komise i nadále um, chceme umožnit přijetí směrnice EU-PNR. Dovolte, abych zmínila aktivity národní úrovni. Bylo to zmíněno několikrát. Také v odpovědi na písemnou otázku 60 členských států požádalo o financování ESAC, aby mm, na základě národní legislativní a tato, tyto žádosti indikují, že v značný počet členských států podniká kroky na národní úrovni v zřízení systému PNR a mm, podle komise to potvrzuje potřebu koherentního přístupu k datům PNR. My jsme Mm, vzali na vědomí žádost o další informace o této činnosti a e, vrátíme a mm, předložíme to. Rada chce na to nějak zareagovat? Ne? Pokud ne, tak půjdeme, přejdeme e, ke zpravodajům, dáme slovo panu Kirkhoupovi. Děkuji, pane předsedo. Několik slov. I přes určité výhrady, proběhly poměrně pozitivní diskuse, já chci vyjasnit pár bodů. A jednu věc chci um, adresovat panu Albrechtovi. Ten je podle mých informací demokrat a také chápe, že prostě nestačí říci, že nějaký výbor něco řekl a proto to musí schválit parlament výbor dává doporučení parlamentu, ale nakonec parlament rozhodne jako celek. A také chci panu Zilstraufovi. Já mu pošlu kopii jednacího řádu, aby si sám podíval, co tam je. Že um, všechny postupy a procedury jsou uh, dodržovány a jsme tam, kde jsme. Je to velice složitá záležitost, pana Albrecht a paní Durrell dobře vědí, jak je to složité. Já se obávám, že to možná potrvá nějakou dobu, ne, že k tomu nedojde, ale bude to trvat. A já si nemyslím, že můžeme čekat. Myslím, že komise jasně indikovala, že tady máme situaci, kdy se náhodně zřizují systémy PNR a ne, že by tady byly nad tím, co my rozhodneme, naopak standardy, kvalita, kritéria, které my v EUPNR systému e, zavedeme, budou aplikovány na členské státy. Budou muset z e, veřejnosti dát tyto základní záruky, budou muset být standardní uspořádání, které uspokojí aerolinky, přepravce, a jednotlivé státy budou muset zajistit, že dodržují, že to dodržují. Takže máme jeden systém, jeden soubor standardů a nikoli mnoho různých systémů, pokud se nám nepodaří s tímto se dostat dál. Já bych řekl, tady mluvíme o postupech a my si myslíme, že je urgentní postupovat v oblasti Eurodac, a také uh, směrnice o informacích a to vše, všechno je důležité. Na tom pracujeme 18 měsíců, na tomto opatření měli jsme uh, řadu diskusí, ať se těším na další diskuse. Je to příležitost pro nás řešit několik otevřených otázek a snažíme se o to. Já jsem co nejvíc otevřený jako zpravodaj. Doufám, že dosáhneme pokroku. Chci zajistit kolegy, že budu spolupracovat, jak budu nejlépe schopný. Děkuji, pane předsedo. Takže to, to bude všechno. E, takže to je na závěr pan zpravodaj Kirkhop, takže pokud souhlasíte, můžeme přejít k bodu číslo 7, což je seznam třetích zemí. Jejich státní příslušníci musí být při překročování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemích, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni. Tak, spravodajkou je paní Maria Gabriel. Ano, vidím vás. A e, vyslechneme si spravodajku eh, a pak otevřeme diskusi. Paní Gabriel, máte slovo. Děkuji vám. V první řadě mi dovolte poděkovat stínovým zpravodajům. Prosím, ti z vás, kdo opouští sál, ať eh, tak činí v tichosti, abychom mohli pokračovat v naší práci. Paní Gabriel, pokračujte. Děkuji vám, pane předsedo. Já chci eh, poděkovat stínovým zpravodajům Evropské komisi a eh, irskému předsednictví za konstruktivní dialog, který nám od začátku možně postupovat v této věci. Chci připomenout, že nařízení 539 eh, 2011 zavádí tuto povinnost víc, je to takzvaný negativní seznam, A je tam seznam těch, jejichž občané jsou osvobozeni o této povinnosti, to je takzvaný pozitivní seznam. A ještě pár dalších věcí. Změna nařízení, eh, která eh, je eh, obsažena v hodnotící zprávě. Pak je tady ten pozitivní seznam, který se provádí na základě váženého hodnocení případ od případu a kritérií, které souvisí s veřejným zájmem, bezpečností a Eh, také zahraniční politikou Evropské unie a zohledňují přitom eh, regionální koherenci a princip reciprocity. Tyto podmínky mohou být v průběhu času vyhodnoceny. Je potřeba pravidelně vyhodnocovat také složení těch negativních a pozitivních seznamů. Proto ve stávajícím návrhu komise eh, počítá s, s aktualizací tohoto nástroje a předkládá tři návrhy a tři zdůvodnění těchto návrhů a proto můj příspěvek je takto strukturovan. To znamená návrh komise a, a jeho zdůvodnění a doporučení za mě jakožto zpravodajku. Takže v první řadě doporučuje komise zrušit vízovou povinnost pro některé občany ostrovních států jako Dominik, eh, Grenadiny, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronézie, Nauru, Palos, svatá Lucie, svatý Vincent a Grenadíny, Šalmůcké ostrovy Samoa, západní, eh, východní Timor, Trinidad a Tobago, Tualu, Tuvalu a Vanuatu. Pro tyto eh, eh, státy tedy zrušení, zrušení vízové povinnosti. Úplná reciprocita je již zajištěna v rámci uplatnění tohoto nařízení, to znamená, že občané těchto států mohou mít osvobození od eh, vízové povinnosti pouze v případě uzavření eh, bilaterálních dohod. Další návrh komise. Zrušení vízové povinnosti pro britské občany, kteří nejsou eh, občany samotného spojeného království. Paní Gabriele, já se omlouvám, ale prosím vás, vy ostatní, udržujte ticho. Poslankyně hovoří. Takže prosím, prokazujte určitou úctu. Děkuji, pane předsedo. Třetí návrh eh, komise se týká negativního výčtu. Komise navrhuje zahrnutí Jižního Sudánu do seznamu třetích zemí, jejichž občané podlehají vízové povinnosti. Podporuji návrh komise a nyní uvedu několik zdůvodnění. Pokud jde o přesun tedy těch občanů těch karibských ostrovních států. Pokud jde o tyto karibské ostrovy a pacifické ostrovy, tak uplatňování vízové povinnosti už nemá z další zdůvodnění. Tyto země nepředstavují žádné riziko z hlediska nelegálního přistěhovalectví ani z hlediska ohrožení bezpečnosti pro evropské státy. Tudíž podporuji eh, převod těchto zemí, protože konzulární úřady v těchto zemích představují dalších eh, překážku, protože musí pak eh, žádat o víza v zahraničí, protože nejsou nutně konzulární úřady přímo na jejich území. Pokud jde o bezpečnost cestovních dokladů vydávaných třetími zeměmi, tak cestovní Doklad v tomto případě nepředstavuje riziko a vydávání biometrických pasů se stalo podmínkou převodu zemí základního Balkánu z negativního do pozitivního seznamu. A totež by však neměl představovat podmínku pro Grenadu svatý, svatého Vincenta Grenadiny Trinidad a Tobago. Jsou to země, které disponují pa, pasy, které jsou eh, strojově čitelné a eh, budou potom vyměněny biometrickými pasy v blízké budoucnosti. Dále se tu žádá vyjasnění situace eh, některých britských občanů, kteří jsou uvedeni v bodě 3 přílohy 1 o kterých se ví, že nepředstavují riziko z hlediska nelegální migrace do šengenského prostoru. Většina z nich eh, žije v karibských ostrovech, které mají těsné vztahy se sousedními zemi, kte, zeměmi, které jsou osvobozeny od vízové povinnosti. Totež se týká jejich cestovních dokladů. A za třetí, pokud jde o aktualizaci eh, v případě negativního seznamu, to znamená Jižní Sudán, tak jen připomínám, že 9. července 2011 vyhlásil Jižní Sudán nezávislost na Sudánu. Později se stal členem OSN a musí tam být tudíž eh, tato zmínka eh, nejnovějšího eh, státu světa. Pak jsou tady, tedy musím říct, že podporuji návrhy komise, ale jakožto zpravodajka si dovoluji vznést několik doporučení. Chtěla bych, aby komise změnila požadavky na eh, vízové povinnosti pro některé členy parlamentu eh, AKT, když se účastní některých zasedání v šengenském eh, prostoru, protože zatím často naráží na problémy bylo by také dobré, aby Evropský parlament se plně účastnil a byl informován, pokud jde o stav bilaterálních dohod, ale také ve vztahu s uplatňováním těchto dohod, jak se vyvíjejí jednání, jak může být eh, parlament informován. Takto bychom mm, měli zajistit respektování práva na informace Evropského parlamentu minimálně každých šest měsíců a vyzývám Evropskou komisi, aby bezprostředně informovala parlament o veškerých získaných informací, které mohou vést k přerušení pozastavení platnosti dohody. A pokud jde o to, co je v úvodních eh, ustanoveních v tomto nástroje, tak doporučuji změnu nařízení, aby tato kritéria nebyla pouze v úvodním ustanovení, ale přímo v článku a aby byly podrobněji definovány. A konečně, pokud jde o přílohy a způsob jimž eh, mohou být aktualizovány, tak tady trvám na tom, že bychom měli kdykoliv vědět o tom, že se ty, kdy se tyto eh, přílohy mění, jakým způsobem se aktualizují. Měli bychom se hlouběji zamyslet nad tím, aby mohly být používány delegované akty pro udržování eh, těchto příloh v aktuálním stavu. Tolik několik doporučení, které si dovoluji přednést eh, ve své zprávě a nyní samozřejmě jsem otevřena doporučením kolegů. Předem všem děkuji za vyjádření. Děkuji, paní Gabriel, paní Intveld. Ano, pane předsedo. Jen tady tu eh, prohlášení Luje Michele, na stínového zpravodaje, on se bohužel nemohl dostavit, takže já přečtu jeho prohlášení. Jeho příspěvek do debaty francouzsky. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce za vynikající práci a eh, musím to k připojit jakožto stínový zpravodaj k um, návrhu komise se stavím pozitivně, to znamená zrušení vízové povinnosti je pozitivním signálem vyslaným eh, těmto zemím původu. Kromě usnadnění eh, pohybu a kontaktu mezi jednotlivci je to také určité eh, ocenění, zvládání migračních a jiných toků těmi zeměmi původu a má také dopad na ekonomické ohledy, to znamená cestovní ruch snižuje náklady a jak to upřesňuje návrh nařízení, tak tyto země nepředstavují žádné riziko z hlediska nelegální migrace nebo veřejnou hrozbu, veřejné hrozby. Eh, bude uplatňována reciprocita pro všechny občany Evropské unie, kteří se chci, chtějí vydat do těchto zemí. V průběhu regionálního zasedání parlamentního eh, partního schromáždění AKT na Dominice, na svatém Domingu, tak tam eh, byly problémy eh, při cestování do členských států Evropské unie a eh, tudíž je tu požadavek, aby iniciativy byly přijaty iniciativy, které umožní členským státům umožnit výjimky z vízové povinnosti voleným zástupcům parlamentů zemí AKT aby tak eh, odpadly překážky, jimž eh, čelí tito zástupci, ale také obchodníci a další profesionálové z těchto zemí při cestování. Já jsem tuto žádost předávala na našem zasedání stínových zpravodajů. Paní Gabriel tímto vyzývá komisi, aby změnila e, nároky vůči poslancům, když se účastní zasedání parlamentů v, Evro- v evropském, respektive v šengenském prostoru. Toto naprosto podporuji. Vízová problematika se také řeší v rámci dialogu o migraci a rozvoji mezi Evropskou unii a zeměmi AKT. Ve zprávě 2011-12 eh, přijaté na eh, společném eh, konferenci ministrů zazněla výzva Eh, přeskoumat možnosti řešení tohoto problému tak, aby byla vystavována dlouhodobá víza umožňující opakovaný vstup pro ty eh, příslušné osoby, které se účastní eh, jednání a schromáždění EU a KT, což by mohlo být přechodné řešení předtím, než bude vízová povinnost úplně zrušena vyzýváme Evropskou komisi, aby žádala po členských státech, aby uvedli do praxe doporučení ministrů. My jsme již eh, takto oslovili belgické orgány, neboť v Belgii se koná mnoho jednání, se účastní eh, občané a poslanci zemí AKT. Ano, děkuji. Paní kolegyně která hovořila za Louis Michele. Thank you, chair. Dear Marie. Děkuji, pane předsedo. Ehm, já bych s dovolením poděkoval za prezentaci a eh, řekl několik slov za paní Tany Fažom, která je naší stínovou zpravodajkou, ale je nyní na jiném zasedání. Táňa si pochvalu je vztah s eh, spravodajkou a chválí také produktivní a konstruktivní práci. Děkuji za práci vloženou do tohoto eh, tématu a eh, podporuje ji. Děkuji za předloženou, předložený text, který je vyvážený a konstruktivní je toho názoru, že rychlé dosažení shody je možné a těší se na budoucí spolupráci. Ano, děkuji. E, nyní e, komise přeje si promluvit. Pan Palmen, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno. Především chci poděkovat panu zpravodaji za, paní zpravodajce za přeloženou zprávu, kterou tedy vítáme, neboť podporuje návrh komise. Nicméně je zde mnoho doporučení a já bych se vyjádřil k některým z nich trošku podrobněji. Především doporučení komisi plně informovat parlament během všech stádií vyjednávání budoucích dohod o zmínění vízového režimu. To je pro nás samozřejmostí. Velmi rádi poskytneme tomuto výboru nebo kterémukoliv jinému eh, zainteresovanému výboru parlamentu informace o eh, stavu probíhajících jednání a eh, souvisejících problémech. Totež se samozřejmě týká Eh, třeba o zrušení, eh, řekněme, oboustrané zrušení bezvízového styku, eh, ačkoliv pokud by tedy byl důvod, v každém případě by parlament byl informován o takovémto opatření, pokud bylo nutno ho přijmout. Co se týče doporučení zahrnout do příslušného článku kritéria přeskumu Eh, seznamu, které se momentálně nacházejí v preambuli. To je zajímavý návrh, my ho určitě zvážíme. Nicméně moje první reakce je taková, že uvedení kritérií v preambuli dává komisi poněkud větší flexibilitu eh, v posuzování připravenosti zemí na zrušení vízového styku. Dále komise v listopadu loňského roku přijalo sdělení radě a parlamentu, kde se praví, že pro budoucí přeskumy eh, seznamu z nařízení 539 budou brána v úvahu další kritéria, například také ekonomický dopad možného zrušení vízového styku. V tomto rámci tedy myslím, že jde o návrh velice zajímavý, nicméně musíme si ho více promyslet. Pokud se týče eh, členský zemí AKT, eh, jako tam hovořila také paní eh, Intveld jménem Louis Michela, my si uvědomujeme velice dobře potíže, jímž čelí členové AKT v rámci dialogu o migraci mezi EU a AKT. K tomu byla schválena dvě doporučení, jak to zmínila paní Entveld, a nyní se pracuje na jejich implementaci. Spojili jsme se s belgickými orgány s konkrétním návrhem, jak implementovat tato doporučení. První návrh se týká optimalizace možností Eh, víz, třeba eh, jiné doby platnosti a tak dále. A druhá věc je eh, usnadněný režim pro členy oficiálních delegací. Pokusili jsme se, pokud se toho prvního doporučení týče, přijmout úpravu, podle které každá země AKT by musela sestavit seznam, permanentní seznam členů Eh, navštěvujících eh, eh, zasedání AKTEU. Tento seznam by byl k dispozici sekretariátu, který by tento seznam postoupil komisi. My tento seznam dáme k dispozici belgickým orgánům a ty by je potom zaslali příslušným orgánům v zemích AKT. Je to samozřejmě spolupráce s belgickými orgány, eh, poněvadž eh, chceme, aby také belgické orgány, eh, tedy v zemi sídla těchto institucí, aby tady věděli, kteří lidé jsou permanentní členy AKT EU a tito lidé by pak eh, dostávali eh, bez dalších problémů víza na tři roky. Dále je zde doporučení o zrychlení eh, řízení. My tedy bychom také chtěli dát harmonogram zasedání EUAKT eh, e a chceme ho dát dispozici eh, členským zemím AKT a také eh, belgickým orgánům, čili jestliže se člen EU AKT dostaví na konsulát a požádá o výzum do Belgie, aby tedy jeho žádnost byla, žádost byla vyřízená přednostně je to samozřejmě eh, reciproční záležitost a také eh, partneři na straně AKT eh, musí spolupracovat. Je samozřejmě důležité to, aby členové AKT, kteří chtějí vycestovat, aby nenechávali žádost o víza na poslední chvíli, což se často stává. A dále zde zaznělo doporučení, abychom využili delegované akty jako formu aktualizace seznamu. Já si uvědomuji, že eh, Evropský parlament eh, hodně sází na delegované akty. Já eh, si ovšem nejsem jistý, zda by to bylo v tomto případě vhodné. My zde hovoříme o aktualizaci seznamu, což je zásadní prvek nařízení 539 a já si myslím, že podle smluv není možné tímto způsobem měnit zásadní části nařízení. My v současné době máme tuto problematiku v režimu spolurozhodování, který, který dává parlamentu daleko eh, větší pravomoci Nicméně je to naše první reakce, určitě to budeme chtít eh, posudovat podrobněji. A to je zatím naše stanovisko, jsem připraven odpovědět na otázky. A nyní pan Ryan za radu, eh, pokud nám chce něco říci. Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat paní Gabriel za přeloženou zprávu my vítáme většinu předložených doporučení a máme poněkud eh, jiný pohled na tu poslední poznámku, která se týká komitologie a vzhledem k tomu, že zde máme režim eh, spolu rozhodování. Domníváme se, že delegované akty zde nejsou vhodné. Jinak vítáme i doporučení. Domníváme se, že je dopracován velice rychlý, rychle. Eh, také eh, pozměňovací návrhy k hm, příloze mají poměrně silnou podporu v EU, eh, tedy v Radě EU a Jinak pokud se týče regionu, eh, také jsme eh, nakláněni tomu v radě, aby eh, Spojené arabské emiráty byly také uvedeny na seznamu. Ale samozřejmě, než rozhodneme, budeme vyčkáme tady stanoviska parlamentu. To je asi tak všechno, co jsem chtěl, chtěl říct k této zprávě, jenom musím ještě říct, že spolupráce za irské předsednictví s vámi byla velice dobrá a děkujeme vám eh, za ní a předpokládáme, že eh, za litevského předsednictví toto bude dopracované velice brzy. Nyní zpět k paní Gabriel. Merci, Děkuji. Dovolte mi poděkovat všem kolegům a stínovým zpravodajům, kteří mě podpořili, kteří se vyjádřili ve prospěch mého nařízení a těch doporučení, které v tom textu jsou. Chci poděkovat také Evropské komisi za to, že nám dala podrobné odpovědi na jednotlivá doporučení, která v textu figurují. A chci reagovat na poslední poznámku jirského předsednictví rady, pokud jde o stanovisko Evropského parlamentu k Arabským Emirátům. Je to návrh, který eh, se objevil pozdě, není totiž zohledněn v původním návrhu komise. I já jako zpravodajka, já jsem se nechtěla vyjadřovat celý parlament, ale jsem samozřejmě otevřená eh, tomu, co kolegové společně rozhodnou, pokud jde eh, o to, jestli tato modifikace může být provedena. Lhůta pro pozměňovací návrhy je stanovená na 11. července a po těchto pozměňovacích návrzích můžeme o tom diskutovat dále, aby se parlament mohl vyjádřit buď ve prospěch nebo v neprospěch různých návrhů, které ve zprávě jsou. Děkuji ještě jednou za nesmírně plodnou spolupráci a těsnou spolupráci se všemi stěnovými zpravodaji. Pokud budeme pokračovat v tomto pravidelném konstruktivním dialogu, jistě se nám, poda- jistě se nám podaří dotáhnout celou záležitost eh, ve vytyčeném čase a předáme tímto poselství, které od nás všechny země uvedené v příloze čekají. Děkujeme paní Gabriel a nyní vám jenom připomínám, že luta pro návrhy byla stanovena. Je to červenec 11. Nun. Tak pokud eh, souhlasíte, tak můžeme pokračovat dál. Můžeme pokračovat bodem 8, který se týká rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, takzvané horizontální antidiskriminační směrnice. Dovolte, abych vám připomněl, prosím o klid, prosím o spolupráci. Takže ti, kdo se eh, opouštíte místnost, tak prosím potichu, abychom mohli pracovat. Já jsem eh, chtěl připomenout, že tyto věci, horizontální antidiskriminační směrnice byla v výboru Libe posledních pět let ještě před začátkem tohoto období a zase to tady máme. Návrh komise byl poprvé podán v roce 2008 a bohužel Evropská unie stále nemá tuto horizontální antidiskriminační směrnici. Bylo to zablokováno v radě příliš dlouho. A v radě je vyžadovaná jednomyslnost pro tyto věci, takže na začátku tohoto volební období parlament eh, potvrdil svoji pozici v takzvané zprávě Beutenweg, přijaté v plénu v Dubnu 2009. A nyní po vstupu platnost um, Lisabonské smlouvy je ta téma předmětem spolurozhodování, článek 19 smlouvy fungování EU a parlament má dát svůj souhlas, pokud to bude no, tohle v radě. A nyní vyslechneme zástupce jirského předsednictví, abychom viděli, zda je možné dosáhnout nějakého pokroku v této věci. Takže za irské předsednictví eh, potom vrátím slovo panu Romerovi. Pane O'Brien, za irské předsednictví děkuji vám, děkuji. Neodpoledne, dopoledne všem. Jak bylo řečeno, tento návrh postupuje velice pomalu. Mm a já nejsem schopen eh, nebo nemohu vám prezentovat stanoviska jednotlivých členských států, ale nebude žádné tajemství, když řeknu, že některé státy spochybnily potřebu této směrnice. Větší skupina států podpořila návrh komise, ale mnoho z nich vidí problémy, co se týče textu. Snažili jsme se tyto věci řešit v Irsku od roku 2000 máme zkušenosti s implementací tohoto typu z legislativy v oblasti služeb. Snažíme se tyto zkušenosti uplatnit v tom textu a vyřešit některé problémy, které, pochybnosti, které vyjádřily členské státy. S ohledem na tyto pochybnosti. Konstatujeme, že v návrhu není nic nového, co bychom v Irsku neměli v naší domácí legislativě. Ale některé hmm, v, v naší domácí legislativě je mnohem více kontrol, co se týče některých možná si konkurujících práv, tak abychom zajistili extrémní nezamýšlené důsledky. Uh, Měrem předsednictví jsme si stanovili cíl vyřešit co nejvíce obav a problémů, abychom se dostali k nějakému rozumnému textu, aby eh, bylo možné podni- učinit politické, principiální politické rozhodnutí. Zaměřujeme se na otázky v zprávě o pokroku, včetně eh, dopadu, rozsahu směrnice, přístup k vzdělání, sociální ochraně, přičemž přístup ke vzdělání a sociální ochraně, co to znamená tedy v situaci, kdy eh, to, to poskytování těchto služeb spadá do národní kompetence. Eh, postižení a zdravotní postižení to je mm, priorita pro naši eh, předsednictví. My se chceme vyhnout toho, aby otázky týkající se um, diskriminace by byly vyřešeny. Co se týče uh, starších občanů nebo uh, lidí s malých dětí, tak uh, také jde o diskriminaci v uh, vlastně buď ubytování, uh, na základě prací, které jsme provedli a hodnocení dopadů domácí legislativy za posledních 13 let, tak tento dopad by byl rozumný a nebyl by e, nepřiměřeným zátěží pro podniky. Co se týče přístupu, e, komise chce publikovat zvláštní nástroj a nástroje z této směrnice zase budou muset být prověřeny znovu ve světle tohoto návrhu, který byl právě publikovan. Pak jsou tady další věci z té zprávy o pokroku, které vyžadují další práci. K tomu bych dodal um, otázky pojištění finančních služeb, které bude třeba prověřit. Především z podle usudku testa ŠA. Usudku testa ŠA. Když jsme začali zvěžovat některé tyto problémy, ale nemohu říci, kdy bude k dispozici k politickému rozhodnutí. Ještě zbývá spousta práce, vyžaduje to jednomyslné schválení a bude brzy 28 členských států. Děkuji. Nyní vyslechneme slovo zpravodaji, nejprve komise tedy komise, pan Willing Ziefen. Děkuji. Jménem komise chci poděkovat irskému předsednictví za e, práci, kterou odvedli na toto téma. Měli jsme čtyři setkání této věci. A dovolte, abych zdůraznil jednu věc, kterou považuji za nejdůležitější, že poprvé jsme měli komplexní definici z toho termínu přístup, co to znamená. Rozlišuje se také od takzvané eligibility, tedy nároku na e, sociální ochranu vzdělání protože je tady snaha zabránit diskriminaci v přístupu k těm službám a nechceme regulovat podmínky nároku, kdy vzniká nárok nebo jiných um, aspektů organizace och, systému sociální ochrany a vzdělání, což spadá do kompetencí členských států. I přes uh, tento pokrok na technické úrovni to nemění politickou situaci, proto taková, jaká byla za posledních pět let. A některé členské státy stále mají principiální námitky, další mají e, pochybnosti, co se týče důležitých bodů a my potřebujeme jednomyslnost. Pokud ji nemáme, nelze to přijmout. V tomto kontextu tedy musíme být pragmatičtí, vytrvalí a pokračovat v pracích na technické úrovni, připravit ten eh, k přijetí, až se otevře politicky možnost k tomu. Věříme, že bude šance, že se to jednou stane, nevíme kdy, ale komise plně stojí za tímto návrhem a úzce spolu, budeme spolupracovat s leteckým předsednictvím, které již oznámilo, že převezme Ehm, tuto práci od irského předsednictví a bude pokračovat v tomto tématu. Nyní pan Romeva. Děkuji. Děkuji také irskému předsednictví a komisi. První věc, kterou chci říct, je, že ne, to nebude nic nového, ale je tady velká frustrace. Již Eh, máme páté výročí a nikam jsme se nedostali. Vedeme stejné diskuse jako před pěti lety, což je velice frustrující. A tady chci signalizovat význam jednoho klíčového slova během předvolebního období. Kampani 2014, to je transparentnost, což je skutečně, co je skutečně překvapuje, že pokaždé, když lidé obvinují EU z toho, že se něco nedělá, tak tady musí být absolutně jasné, že to není chyba Evropské unie, ale některá hlavní města, některé vlády to prostě blokují. Co se týče transparentnosti, lidé by měli vědět veřejně, kdo to blokuje. To byl požadavek zpravodaje na radu od té doby, co jsem převzal tento je stále eh, nemám veřejné stanovisko, vím z interních diskusí na různých úrovních, vím, kde je ten problém, ale znepokojuje mě, že je tak obtížné, jak si jim pojmenovat ty, kteří zabráňují tomu, aby toto byla veřejná debata. A to je první věc, kterou chci říct. Druhá věc. Také je překvapivé, že všechny technické aspekty se tak obtížně řeší. V podstatě, když většina těch zemí, co to blokuje, již mají vlastní legislativu, kde je základ té směrnice. Mm, takže není nějaký technický problém, který by ospravedlňoval toto blokovat rok za rokem. Také chci říci, že je překvapivé z hlediska některých mm, států, že je to tak obtížné najít řešení některých technických aspektů. Nepopírám, že tam jsou problémy, ale mm, ty by se snadno vyřešily, pokud bylo alespoň trošku politické vůle. To my chceme a to my očekáváme od těch předsednictví. Další věc, kterou chci říci, já neobvinuji všechny z předsední, všechna předsednictví. Pracoval jsem s různými předsednictvími. Některá byla více, která spolupracovala lépe, některá hůře, na osobní úrovni. My, co jsme byli zodpovědní za to, tak osobně jsem měl dobré kontakty. Jedinou věc, kterou si říci, že jsem měl jako zpravodaj Evropského parlamentu se účastnit těch diskusí, abych se stal součástí toho procesu. A musím přiznat, že jsem nebyl úspěšný. Někdy ano, s některými předsednictvími, ale je velice obtížné z rady získat jaksi uh, možnost, aby se účastní Evropských parlamentů těch diskusí, protože to by pomohlo, protože až přijde ta příležitost, tak bychom mohli rozhodnout. Nevím, zda tady budu já, zda mm, to bude mandátu, ale kdokoliv to bude dělat, měl by být součástí toho procesu. Čtvrtý komentář. Během celého procesu jsem byl svědkem rizika, že se ta směrnice rozpadne. Někteří se snaží vyvolat eh, rozdělení diskriminace, což je nebezpečné. A já jsem proti tomu. Ve zprávě Bittenberg jsme řekli, že to není akceptovatelné pro parlament a já se držím této Um, pozice. Když mluvíme o diskriminaci, tak to nemůžeme dělit. To by bylo naprosto nebezpečné, protože bychom, mm, že bychom chtěli potěšit jednu nebo druhou vládu. Východiskem je, a to je nespochybnitelné, není k diskusi a doufám, že parlament eh, z tohoto stanoviska neustoupí. A já chci trvat na tom, na významu toho, aby mm, to tam zůstalo všechno. Rovnost v Evropské unii je pouze na pracovišti, ale přesto nemůžete rovnost rozšířit na všechny oblasti života. To je věc, kterou je obtížné vysvětlit, proč taková nutná, tak nutná věc ještě není hotová. Poslední poznámka. Demokracie. Evropský parlament alespoň 12krát již žádal, tedy vo, vo, volení poslanci Evropské unie 12krát žádali radu, aby to odblokovala, což stačí k tomu, aby bylo vidět, že je politická vůle pohnout dál. A já prostě nemohu ospravedlnit před volbami, že to je prostě zablokováno proti vůli Evropskému parlamentu, který 12krát žádal odblokování této směrnice. Vím, že tady je klíčové datum v říjnu, volby v Německu, Eh, německá vláda není jediná, kdo, která eh, má problém s tou směrnicí, to je pravda. Já jsem byl optimista a stále chci věřit, že to možná může eh, že se může stát, že to bude odblokováno. A chci vám připomenout, že pokud tomu nedojde, bude velice obtížné dělat, dělat kampaň a přesvědčovat, přesvědčit voliče, že jsou skutečně reprezentováni v Evropské unii, když není možné e, vyřešit otázku e, tak důležitou, jako je rovnost ve všech úrovních, evropské úrovni. Takže tady chtěl jsem, jsem chtěl znovu potvrdit naši odhodlání dosáhnout přijetí této směrnice a, a toho, aby parlament byl součástí tohoto procesu a snažil se řešit všechny technické otázky, které by mohly vzniknout. A proto potřebujeme otevřenou diskusi a musíme najít správná řešení některých problémů, které jsou. Ale to není možné za zavřenými dveřmi. Ne, netransparentně, které, tak jak to doposud dělala rada. Děkuji. Děkuji, je to další žádost o slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi říct, že já jsem pracoval na tématu menšinových práv od roku 99 a to, co se děje, je opravdu ostudná záležitost. Blahopřeji irskému předsednictví k ohromné práci, kterou vložili do této složky. Pracoval jsem i eh, s Raulem na tomto tématu. Minulý týden jsem byl v Dublinu. Ten obrovský pokrok, pokud o respektování menšin v Irsku, i v době, kdy ekonomika je pod tak velkým tlakem, to všechno je opravdu úžasné. Je to úžasné poučení pro nás, pro všechny. A Raul má pravdu. Neexistuje politická vůle. Německo vyřešilo ty problémy na technické úrovni, ale Německo přitom vlkuje na úrovni rady. rady. Takže máme 27 členských států, některé se schovávají za Německo. Opět je to ostuda, že Spojené království, které až do změny vlády v koaliční vládu jednoznačně podporovalo nediskriminaci zejména pro e, některé menšiny, ale teď, co je, teď je tu ta konzervativně liberální eh, koalice, která opět blokuje radu. Takže pokud nebude existovat skutečně demokratický proces, tak je potřeba aby rada nejenom hlasovala, ale aby veřejně jednala, aby byla zodpovědná parlamentům členských států a národním občanům. A to zejména ve věci tak zásadní, jako je toto. Neboť Evropa není žádným ekonomickým modelem. Evropa se zrodila eh, z popela druhé světové války. Je to unie základních hodnot, která závisí na tom, že nikdo jiný nemůže být obětovan kvůli vašim právům, eh, musíme chránit toho nejslabšího. A pokud jde o aspekty ekonomiky, tak to by se vyřešilo za pár dní nebo měsíců, kdyby všichni vedoucí představitelé spěchali na zasedání rady. Ale pokud jde o základní hodnoty, tak jen sedí a posílají ministry na tajná zasedání v Bruselu. Neříkají nic nebo hážou vinu na druhé. Takže Raul má naprostou pravdu. V konečném důsledku bude Unie posuzována podle svých hodnot. Pokud rozdělíte ty směrnice, já vás varuji. Pokud se někdo odváží rozdělit ty směrnice, a vytvořit znovu hierarchii uh, útlaku, který rozděloval tento kontinent ta celá století. A právě kvůli tomuto rozdělení eh, byl, do té doby byl parlament jednotný. My jsme říkali, naprosto ne, nepřichází to v úvahu. Poštvávat jednu menšinu proti jiné a favorizovat ty, kteří již tak mají dost eh, výsad oproti menšinám. To nepřipustíme. Samozřejmě to souvisí i s náboženstvím, s přesvědčením, s postižením, se sexuální orientací. To jsou věci, které eh, jsou skutečně prioritou toho, co leží na srdci našim občanům. Omlouvám se, že hovořím trochu více zdlouha, protože toto je něco, co mi opravdu velmi blízké, co vážně věhájím, co je součást mého dědictví, mých předků. Pokud tedy půjdeme tou cestou rozdělení směrnic, tak to znamená dosáhli. Teď eh, samozřejmě probíhá jakási sociální imploze a hledáme obětní beránky za to, že možná jsme přišli o místo, nebo eh, nemám, ne, si nemůžeme dovolit jít k doktorovi. A rasismus, xenofobie, homofobie, misogynie, toto jsou všechno patologie, které rostou. 17. května v Hágu Agentura pro základní práva zveřejnila svoji zprávu o homofobii a transfobii v Evropské unii. Vyzývám kohokoliv v radě, kdo chce být přesvědčen, aby si přečetl to, tuto osudnou zprávu 93 tisíc lidí, hovořících všemi jazyky v Ruské unie i v Rusku a v dalšími jazyky, eh, vyplnili online dotazník. A i v takových městech jako Amsterdam nebo Paris, eh, Paříž je zřejmé, že jsou lidé vystaveni útokům, a musí skrývat eh, svoji orientaci, protože diskriminace je na vzestupu. Proč? Protože dobré vlády nic nedělají. Ty vlády, kteří chtějí eh, odolávat ostatní, těm se pak eh, často podaří prosadit to, co chtějí. A pane předsedo, vy sám víte, co se stalo vaší zemi podobě občanské války Evropa to zakoušela od roku 1938 do roku 1945. To je ten potenciální výsledek. Děkuji vám, pane Kašman. Ano, některým z nás se evidentně eh, líbil tento působivý projev. Byl také dlouhý, takže vzhledem k časové situaci Máme to být do 12.30 a ještě máme další důležitý bod, to je Frontex, takže prosím vás, snažte se v dalších příspěvcích být struční, abychom dodrželi časový limit. Paní Ernst. Já, <laughs> vielen Dank. Děkuji No, to je eh, v podstatě eh, znak chudoby po tolika letech pro celou Evropskou unii. A my eh, v podstatě nevidíme, že by se lidé radovali v ulicích z toho, že by tedy Evropská unie byla zdrojem velkých úspěchů, radosti a tak dále. Naopak kladou si otázky, proč mě jako občanovi Evropská unie prospívá tak málo. Ale já jsem Evropanka přesvědčená a musím říci, že když pět eh, let eh, se tady vůbec handrkujeme o tom, jestli vůbec taková směrnice má být nebo nemá, tak to skutečně je chudoba. A my k tomu musíme využívat eh, volební boj letos, příští rok a musíme udělat všechno, co můžeme, abychom ukázali, v čem je ten problém. Třeba v Německu eh, iniciativu převzali eh, rozhodnutí ústavních soudů a dalších soudů a de facto postupuje se prostě pořád někam vpřed, řeší se tato eh, tematika, eh, poněvadž to vyplývá z, ústavního, z ústavního pořádku. Eh, je to cené téma do volebního boje a třeba otázka pro nás bude, jaká role připadá Německu pro celou Evropskou unii. Jinak samozřejmě eh, je eh, to skandál. Víme, že tady v eh, Francii 100 tisíc lidí demonstruje v ulicích proti homosexuálním manželstvím a jestli někde jinde také mm, například protestují a nebo e, v Maďarsku jsme viděli, jak e, jsou tito lidé byti v ulicích a mnozí tedy tomu přihlíželi. Já myslím, že je to skutečně ostuda a podporujeme tuto zprávu. Ano, děkuji. Nyní prosím e, stručně od reakce od irského předsednictví na argumenty vznesené na půdě výboru Libem. Já eh, nemohu nesouhlasit eh, s řadou věcí, které tady zazněly, ale poněvadž zde eh, reprezentuji radu, mohu jenom říci, že směrnice tato si vyžaduje jednomyslnost, která zatím není zajištěna. V textu existuje několik technických potíží a je třeba je vyřešit. Pokud se týče Eh, rozdělení směrnice eh, je zjevné, že tady nastávají věci, mm, které eh, de facto neovlivníme. My se na to musíme podívat z technického hlediska, zvláště tedy pokud se týče vzdělávání a sociálního zabezpečení. Tady je důležité, abychom správně vystihli oblasti, kde má Evropská unie kompetence a e, prostě e, ta, není to úplně to tež jako rozdělení těch směrnic nemáme nic proti tomu, aby se eh, hierarchicky eh, seřadily důvody diskriminace, příčiny diskriminace. A jinak musím říci, že je eh, třeba ještě opravdu technických úprav v textu, než bude možné je předložit i ministrům ke schválení. Já musím říci, že se dosáhlo významného pokroku i ve spolupráci s komisí, což eh, konstatuji s potěšením. Dobře, ještě jednou. Pan zpravodaj chce ještě závěr? Ne, dobře. Takže to je všechno a k tomuto bodu. A nyní se eh, dostáváme k poslednímu bodu, a to je Frontex a Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU. Mandát eh, Frontexu byl revidován v roce 2011 a parlament eh, žádal, aby byla zohledněna práva parlamentu bylo eh, zhodnuto, rozhodnuto, že eh, tato agentura bude mít svého eh, pověřence pro základní práva, dále, že bude zřízeno konsultativní fórum pro, tedy jako orgán pro řízení, pro partnera řídícího orgánu této agentury. A dále máme zde tedy pana Silvestriho a pana Kesslera. To jsou, eh, to jsou spolupředsedové eh, konzultačního fóra pro základní práva. My je nyní eh, vyzýváme, aby nás informovali o tom, jakým způsobem chtějí informovat. Ale nejdříve dáme slovo eh, paní Arnaes, eh, která je úřednicí pro otázky základních práv. Děkuji vám, pane předsedo. Je mě ctí, že mohu dnes hovořit k členům výboru LIBE. Takže eh, otázka eh, dodržování lidských práv eh, na hranicích Evropské unie, to je pro vás závažná otázka a e, já jsem velice ráda, protože jsem přesvědčena, že mezi Ostravou, hra, Ostrahou hranic a lidskými právy nemůže být rozpor. Moje pozice a konzultační fórum si je toho vědomo uvědomuje si, že zrevidované nařízení o Frontexu eh, klade právě na lidská práva velký důraz. A já myslím, že eh, my eh, máme určité výsledky. Já jsem teprve před 6 měsíci byla jmenována do své funkce a bylo to pro mě velice intenzivní období a já se vám mohu slíbit, tedy svěřit se svými prvními dojmy a postřehy. Mou prací je zajistit ochranu a garance pro lidská práva ve všech činnostech agentury Frontex. To znamená, že já provádím pozorování společných operací Frontexu, a přispívám k efektivnímu mechanismu sledování a dodržování eh, práv eh, v eh, a k činnostech Frontexu a patří k tomu také návštěvy přímo na místě a vyšetřování incidentů obecně řečeno eh, přispívám ke všemu, co má v této agentuře něco do, společného s lidskými právy. Všechny činnosti Frontexu musí být v souladu s umluvou eh, o lidských právech Evropské unie, mezinárodním právem, včetně ženevské eh, úmluvy a tak dále. Frontex v několika krocích zajistil to, aby tyto závazky byly reálně a efektivně uplatňovány ve veškeré činnosti. Především v roce 2011 již byla přijata základní strategie a e, z ní já vycházím částečně při své práci. Například mám možnost e, ovlivňovat e, dopad lidských práv na probíhající operace a činnosti. Eh, za druhé máme zde pojistky pro lidská práva, která se ve rostoucí míře uplatňují eh, v práci Frontextu. Já jsem navrhla určité pokyny, eh, které, podle kterých se budou předávat případy žádostí o asyl orgánům příslušné země. A dále třeba doporučení aby eh, byli eh, operativci Frontexu eh, vybaveni také záchrannými prostředky. K hlavním prioritám na rok 2013 je podpořit vznik efektivního monitorovacího systému stížnosti na porušování lidských práv v činnosti Frontexu. Já tedy nejsem celým systémem toho sledování dodržování lidských práv, já jsem pouze nástrojem. A my se snažíme eh, analyzovat celý systém a navrhovat eh, jeho vylepšení tam, kde vidíme slabiny. Eh, Frontex má systém reportingu ve svých operacích. A to se týká všech akcí, kde eh, hrává Frontex nějakou roli třeba koordinační a týká se skutečně eh, všech závazků pro všechny eh, účastníky těchto akcí k dodržování lidských práv. My jsme tady měli nedáv, tedy jakmile dojde k nahlášení porušení lidského práva, máme interní postupy analýzy a vyšetření a poté eh, padne rozhodnutí, které se musí naplnit. To znamená, že můj eh, úkol je tedy monitorování eh, a analýza a samozřejmě navrhování nápravných a prevenčních opatření. Týká se to také eh, školicích aktivit Frontexu, které se týká nejenom třeba eh, školení eh, pracovníků Frontexu v otázkách základních práv. A v nedávné době Eh, proběhl práce a vlastně finalizuje se práce manuálu pro základní práva eh, pro pohraniční stráž a ta bude eh, dána k dispozici také členským zemím. Já Každopádně se snažím, aby ty potřeby, které zjišťujeme, eh, byly reflektovány ve školeních eh, našich eh, pracovníků. Je to náročná práce, jsem plně vytížena a jsem velice ráda, že kromě mé pozice existuje také konzultativní fórum. Možná ještě dovolte několik poznámek k těm eh, citlivým oblastem eh, operací Frontexu a možná, že k ním, eh, k těm nejcitlivějším patří námořní operace, kde často jde o život. A potom je zde také otázka navrácení uprchlíků a mm, v současné době tedy finalizujeme pokyny pro tyto operace tak, aby zahrnovaly nejvyšší možné standardy. Budoucí výzvy, tak k tomu patří implementace monitorovacího systému co nejefektivnějším způsobem, včasné informování o zavádění opatření a náprav, dále Eh, postupy pro adekvátní ochranu osob, které překračují eh, evropské hranice. To bude v souladu eh, s UNHCR. A dále otázka azylantů a obětí obchodování s lidmi. Stručně, Frontex zvyšuje svoji interní kapacitu, aby lépe zvládal eh, problematiku lidských práv a zároveň, aby zefektivnil eh, eh, ostrahu externích hranic Evropské unie v období zvýšeného náporu imigračních toků. A jde také spolupráci s dalšími agenturami KFRA jako a NEASO, a s organizacemi lidskoprávními a dalšími, které pracují v této oblasti. Já tedy jsem připravena naslouchat vašim doporučením a návrhům, jak zlepšit situaci migrantů. Je zcela jasné, že toto je naše povinnost. Děkuji a nyní bych prosil naše spolupředsedy konzačního fóra a první prosím pan Silvestr. Good morning, distinguished... Mm, dobrý den, vážení poslanci, dámy a pánové, je mi ctí vás moc informovat o práci konsultativního konzultačního fóra. Než předám slovo kolegovi Stefanovi Kessel z služby pro uprchlíky, tak chci říct několik obecnějších věcí, konzultačního fóra. My ho považujeme za důležitý nástroj na posilování základních práv nejenom v rámci Frontextu, ale obecně na externích hranicích. Konzultativní eh, má um, pomáhat Ehm, řídící radě. My jsme právě vyslechli eh, zástupce mm, pro základní práva, to je jeden nástroj, ale je tam jiný nástroj. Situace na externích hranicích zůstává prioritou pro pra? Vedle role spolupředsedy konzultačního fóra bylo nám ctí prezentovat zprávy uh, o situaci na námořních hranicích. Pracovali jsme manuál s eh, Evropským soudem pro lidská práva, mm, týkající se práva um, azylu a um, migrace společně s Frontexem a vedle role konzultačního fóra uh, Fra také podporuje Frontex v otázkách základních práv. My mm, jsme taksi konstruktivním prvkem konzultačního fóra. To je cesta, jak organizace, které obvykle nejsou součástí procesu řízení hranic, poskytují Frontexu své zkušenosti, aby lépe identifikoval mezery a zlepšoval postupy. Jsme, byli jsme toho svědkem také mm, v případě platformy našeho konzultačního forma, což je, myslím, závěr z perspektivy základních práv. Konzultační fórum je krok správným směrem je to, může to být i model na, pro národní úroveň, ale teď dám slovo Stefanovi, aby nám vysvětlil uh, svoji perspektivu, takže pan Stefan Kessler. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, dovol, děkuji za pozvání. Toto pozvání od Libe výboru um, se velice vážíme a snažíme se hledat řešení existujících problémů. Sekretariátu výboru jsem předložil dokument a nebudu uh, vám to tady předčítat, ale chci zdůraznit několik věcí. Především konzultační forum je něco, co jste vytvořili vy v roce 2011 um, změnou nařízení Frontex eh, byl začleněn nový článek, který je právním základem naší činnosti. Poskytujeme doporučení Frontexu, jak implementovat strategie pro lidská práva. V současnosti se fórum skládá i ze dvou dalších agentur FRA a IROR pro mezinárodní eh, vládní organizace a mm, organizace občanskou společnost. V roce 2013 se zaměřujeme na čtyři hlavní témata. Za prvé doporučení kodexu chování um, pro společné operace. Za druhé doporučení které zajišťují ehm, zacházení s, s, s tajemstvími. Dále e, kodex chování pro pohraniční stráž. Dále e, aspekt základních práv a informace o situaci v transitních zemích, včetně analýz provedených Frontexem. Všichni členové fóra jsou si vědomi toho, že ani my, ani kancelář základní práv eh, nevyřeší strukturální problém práce Frontex. Není to eh, rozhodovací orgán, může pouze podávat doporučení. Nemůže změnit nejasnou eh, distribuci kompetencí mezi agenturou a národními pohraničními orgány. Nemůžeme nahradit kontrolu a eh, dohled Evropského parlamentu. Pohraniční politika EU a dopad na lidská práva migrantů eh, kriticky diskutován v řadě zpráv. Zvláštní zpravodaj OSN pro práva migrantů konstatoval, cituji, že rozvoj, vývoj evropských standardů vlastně migrace nemá um, paralelně koordinované garance práv migrantů. Rada Evropy přijala doporučení konkrétní. Jedno z nich je e, posílit demokratickou kontrolu Evropského parlamentu nad Frontex se zajištěním toho, aby e, se mm, přímo odpovídali Evropskému parlamentu. Evropský ombudsman e, podal několik doporučení Frontexu, co týče zlepšování garantce lidských, dodržování lidských práv. A již bylo zmíněno, Fra eh, se nedávné zoby zabývala eh, v případy porušování práv migrantů eh, v středozemním moři. Role Frontexu je mnohem více než čistě koordinační eh, aktivit členských zemí. Agentura je řízená mezinárodním právem a nesmí proto eh, se podílet na krocích, které by porušovaly mezinárodní právo lidských práv. to má povinnost ukončit operace, pokud dochází k systematickému porušování lidských práv. A má také pravomoc odmítnout financovat některé operace. Ovšem nejsou jasná kritéria pro využi- používání těchto pravomocí. Současný rámec ne dává jasnou strukturu aktéři musí respektovat chartu základních práv, kodexy hování, nicméně nejsou eh, kontroly, které by zajistily dodržování těchto pravidel. Současný rámec neposkytuje ani mechanismus e, stížností. V současnosti je mnoho takových mechanismů podle um, členské státy, které se účastní některých uh, mechanismů. není jsou, je tedy obtížné efektivně um, si podávat stížnosti. Konzultační fórum um, požaduje, aby výbor Evropského parlamentu, váš výbor tedy dále projednával tyto věci a rozvíjel standardy, které zajistí ochranu lidských práv migrantů na hranicích. Jeden eh, člen výboru před několika minutami právě řekl, že Unie bude hodnocena podle svých hodnot. Z mé osobní perspektivy by bylo užitečné, kdyby Libe věnovalo pozornost spolupráci Frontexu a členských států EU s některými třetími transitními zeměmi. Situace migrantů v Maroku například je katastrofální. Nicméně španělské pohraniční policie úzce spolupracuje s marockými orgány a vy, e, tom, že vlastně jsou pod ty magneti vytlačováni zpátky. A omlouvám se, že jsem použil španělské eh, strážce hranice jenom jako příklad. Věřím proto výboru Libe Evropskému parlamentu, že bude nadále podporovat naši práci. Děkuji vám. Děkuji. Není si vyslechněme eh, tedy eh, další poslance, kteří se přihlásili o slovo. kteří chtějí přispět do diskuze, jako první pan Papa, Papa Nikolau. Šest poslanců se zatím chce vyjádřit a máme pouze půl hodiny. Takže prosím, eh, berte to na zřetel, abychom nepřekročili čas. Ano, řeknu to stručně. Chci pouze poděkovat předřečníkům, chci jim eh, poděkovat chci poděkovat za úvod eh, a za odvedenou práci. Stojíme před značnou výzvou. Konec konců je to téma, o kterém se bavíme poměrně často v této sněmovně. Musíme respektovat základní práva příslušníků třetích zemí, která se objeví na našich hranicích, ale zároveň to musíme vyvážit s vysokými standardy bezpečnosti. Pokud se podíváte na hodnotící zprávy Schengenu, tak uvidíte, že máme bezpečnostní mezery na vnější hranici. Je potřeba obojí sladit a snažit se zlepšit situaci v obou oblastech. Můj první dotaz se týká školení pohraničních e, stráže. Říkáte, že nemáte kompetenci, že tu chybí kompetence účastnit se v tom školení, ale ti pohraničníci, kteří se, eh, jsou ve službě, se neustále mění. Potřebujeme tudíž účinnou metodu školení. Na legislativní úrovni ve všech našich textech. Já jsem byl sám zpravodaj technických pozměňovacích návrhů eh, hraničního kodexu. Musíme zajišťovat dodržování základních lidských práv ve všech dalších textech. Zapracováváme tato ustanovení. Myslím, že tu není nikdo, kdo by tvrdil, že to pro nás není prioritou. Má první otázka tudíž zní, jak můžeme školení zlepšit? Jak můžeme využít vaše závěry? Možná máte konkrétnější návrhy na to, jak eh, podpořit naše úsilí. Pokud máte jakoukoliv připomínku k respektování zákonních lidských práv na externích hranicích ze strany třetích zemí, jak asi víte, tak Frontex se snažil dosáhnout dohod s třetími zeměmi, snažil se eh, vést lepší spolupráci, jak operační, tak i v oblasti dodržování základních svobod a práv. A mě by zajímalo, jestli i vy se na tom podílíte, jestli můžete trošičku vysvětlit, podrobněji vysvětlit, jak je to s migranty kteří se dostanou na vnější hranici. Jak je to s těmi situacemi, o kterých eh, tak často slyšíme? Jak bych se to dalo zefektivnit z preventivního hlediska? To znamená, abychom je zastavili předtím, než se dostanou na vnější hranici. A ještě jsem si říkal jednu věc. Jak můžeme popsat situaci dva až tři roky po zahájení diskuze o ochraně základních práv a svobod a celkový pohled, který slyšíme od vás jako od expertů. Ale kromě toho je tady také Agentura pro lidská práva, OSN e na další texty, Dochází tedy ke zlepšení nebo ne? Zlepšuje se to? Mně se zdá, že v uplynulých letech na legislativní úrovni je situace lepší. Máme také vás. Vytvořili jsme toto fórum. Máme různá ustanovení, která mají zajistit respektování lidských práv všech. A samozřejmě, že existují určité tlaky které se nezmírňují, naopak se zvyšují toky, problémy tudíž přetrvávají. Jenom stručně, v kostce můžete říct, zlepšuje se to, nebo se to nezlepšuje? Děkuji. Pan Enču, děkuji vám, pane předsedo. V první řadě mi dovolte poděkovat panu Kesslerovi, paní Arnesta, paní Silvestrovi za úsilí, které odvádějí, pokud jde o zaručení záruku lidských práv, ochranu lidských práv, eh, tudíž za vůbec aktivity Frontexu a také konzultačního výboru fora tedy pro lidská práva, které mají svou funkci v eh, dohlížení nad respektováním lidských práv. Jinými slovy, vaše zodpovědnost je skutečně významná. Můžete se spolehnout na eh, naši plnou podporu, o tom vás mohu ujistit, a náš výbor Libe se neustále usiluje o ochranu práv a svobod migrantů. Zodpovědnosti Frontex v poslední době stále rostou. A s tím rostou i rizika. Například Frontex bude jedním z hlavních článků nového systému ochrany hranic Eurosur. V jednáních s radou jsme se chtěli, snažili dát tomuto systému i důležitou roli při ochraně lidských životů. Byl to velmi intenzivní boj s radou, ale nakonec eh, se nám to podařilo. Ovšem, eh, to, jak to bude ve skutečnosti probíhat, bude do značné míry záviset i na vás a na tom, eh, do jaké míry budete vynakládat tlak na příslušný, příslušné orgány. Kromě toho jsem velmi rád, že nový mechanismus šengenského hodnocení, který byl eh, schválen v nedávné době, nyní existuje, že se hodnotí právě i eh, lidskoprávní aspekty ochrany eh, hranic a že to bude probíhat daleko transparentněji a objektivněji než dříve. A to bude další práce pro vás. Zmiňuji nedávné přijetí azylového balíčku, které zlepšuje podmínky zacházení s žadateli o azyl. A kromě toho dochází k jasnému vývoji evropské legislace, pokud, legislativy, pokud jde o práva eh, azylantů. Ovšem, stále máte svoji roli zaplňovat případné mezery Eh, v plnění legislativních nástrojů, aby to nebylo jenom na papíře, ale aby se lidská práva a základní svobody chránily i v praxi. Každopádně ještě jednou děkuji a spolněte se na naší důvěry. důvěru. Děkuji, pane Enču. Paní Guillaume a ještě jednou upozorňuji na důležitost dodržovat čas. Ne, paní Wikström. Musíte to rozhodnout vy, ale já si slovo vzít můžu. Myslím, že paní Kijom je na seznamu, ale ona vám chce dát přednost. Dobře, že nebudeme mít eh, dva členy téže skupiny za sebou. Ve všem je nějaká hierarchie, že? Dobrá, tak já vám děkuji. Děkuji za eh, tuto prezentaci, která, kterou jsme skutečně vychutnali. Já jsem byla stínovou zpravodajkou u nového mandátu Frontexu a vždycky mi přijde zajímavé mít nějaký follow-up, takže vítám zde vaše předsednictví. Myslím si, že bychom měli být velmi hrdí na to, co jsme dosáhli na konzultačním foru. A s velkým štěstím mohu konstatovat, jak třeba kolegové jako pan Busutil, který teď odešel, jak jsme s nimi spolupracovali ve velmi konstruktivním duchu. Konečně se nám podařilo se dostat tam, kde jsme. Máme teď část pracovního programu konzultačního fora pro rok 2013, to vítám. Spolupráce snad probíhala dobře a jejich vstupy se odrazí v pracovním programu. Vítám zejména iniciativu posílat delegace z konzultačního fóra v rámci lepšího monitorování situace. Ale chtěla bych se zeptat, jestli přichází v úvahu obdobné delegace i v případě návratových, společných návratových operací. Vím, že nové finanční nařízení představuje určitý problém pro financování aktivit Frontexu, Chci se zeptat, jak to až do posud vaši práci ovlivnilo a jaké dopady ve vztahu k finančnímu nařízení eh, předpokládáte z hlediska jakosti vaší práce při eh, hájení základních práv a eh, svobod. Je také jasné, že všichni hráči musí dodržovat listinu základních práv a další relevantní nástroje, ale rozumím tomu tak, že existuje možná praktický problém při zajišťování toho, aby tato pravidla byla dodržována. Takže za třetí se chci zeptat, co si myslíte, že musí být provedeno, aby kontrola byla i nadále účinná. Chci se zeptat, jestli existuje nějaký snadný eh, proces předkládání stížností. Teď jsme zahájili práci našeho výboru, pokud jde o eh, ostrahu námořních hranic. Za to zpovídá jako zpravodaj pan Kojo a já jsem stínovou zpravodajkou za ALDE. A zajímalo by mě, jak si představujete roli konzultačního fora ve vztahu k tomuto nařízení. A co považujete za důležité dosáhnout Děkuji. Now, Frau Keller. Thanks. Paní Keller. Eh, děkuji, děkuji všem našim hostům, eh, že jsou mezi námi a provedli nám své prezentace. Eh, my tedy v tomto výboru skutečně pracujeme tvrdě na tom, abychom prosadili také vaše pozice, zejména vůči radě a Eh, samozřejmě vůči Frontexu. Eh, náš výbor eh, je zvláště zavázán k tomu, aby vám umožnil pracovat. Samozřejmě nemůžeme vás přetěžovat Eh, samozřejmě není vaším, eh, vašimi eh, součástmi, součástmi vaší práce, třeba diskriminace i vnitř Evropské unie, to samozřejmě nemůžeme pobástit, ale opravdu je dobře, že monitorujete lidskoprávní problémy v práci Frontexu, to je velmi důležité. Mám tři otázky. Za prvé, můžete podávat doporučení Podali jste už nějaká doporučení a pokud ano, jak byla naplňována? No, nebo e, tady máte e, různé kompetence, sdělení kompetenci mezi Frontexem, České země a tak dále. Víte třeba, když něco zasahuje také eh, do kompetence národních pohraničníků a tak dále, jak komunikovat s příslušnými orgány. No a dále tady máme otázku přetrvávající lidskoprávní problému. Eh, minule jsme o tom hovořili ve výboru a tam eh, zasnělo, že eh, jsou určité pokyny, jak tedy aplikovat postupy v případě závažných porušení lidských práv. A já, mm, pokud vím, tak eh, ta kritéria, eh, kdy a jak toto aplikovat, pořád ještě nemáme. Můžete se k tomu vyjádřit. Děkuji, paní Ernst. Frontex eh, patří k neustále k našim nočním můrám a neustále eh, jsou zde nové důvody k nespokojenosti. Nemůžeme být spokojeni ani s touto agenturou, ani s lidskoprávní situací. Já bych chtěla poděkovat eh, naší zpravodajce, ale také eh, děkuji panu Kesslerovi zejména, který se vyjadřoval velice konkrétně a jasně. Ano, samozřejmě, pokud máme monitorovací systémy a porádní orgány, to je dobře, ale pokud tedy eh, máme takovéto orgány, tak eh, potřebujeme vybavit eh, kompetencemi. A řekl bych, že ten, ten poradenský statut fora je příliš slabý. Měla bych další otázky a prosím o konkrétní odpovědi. Paní Anes? monitorovací systém, eh, o kterém eh, hovořila. Mě by zajímalo, jestli ten monitorovací systém už může prokázat nějaké výsledky. Můžete být konkrétnější. Také jste řekla, že byl schválen etický kodex, kodex chování v případě eh, porušování lidských práv a že případy jejich porušení se musí hlásit. Kolik takových případů jste už měla hlášených případů porušování základních a lidských práv? Eh, k panu Kesslerovi mám tuto otázku. On hovoří o zprávě, která byla podána kolik zpráv, kolik operací bylo přerušeno z důvodu porušení lidských práv. Jsou zde nějaké příklady a na základě čeho padlo rozhodnutí přerušit operaci. A tak jste řekl, že eh, stěžovat si eh, je téměř nemožné. Eh, kolik stížností jste měli? Můžete k tomu také eventuálně něco říci? Jinak eh, domnívám se, že jsme pořád ještě v začátcích a vzhledem k tomu, kolik lidí eh, pořád ještě hyne cestou do Evropy. To je nešťastné. Proto myslím, že tento aspekt bychom měli dále sledovat, jakožto výbor Libe. Ano, děkuji. Paní Guillaume. Děkuji vám. Já jsem opravdu velmi potěšena, že vás můžeme vyslechnout, že jste tady mezi námi. Neměl jsem bohužel příležitost konzultovat eh, v předstihu před tímto zráním dokumenty, ale učiním tak pojednání. Jsem také jednou ze stínových zpravodajek, eh, které se podíleli na založení fóra agentury pro základní práva. Každopádně je uspokojivé vidět ten výsledek. Vidět, že existuje takový uh, úspěch a jistě je tady ten dvojí dialog s Frontexem, který bude každopádně i nadále muset probíhat pravidelně. Je zajímavé slyšet, jaké projekty rozvíjíte. Měla jsem několik otázek, eh, případně věcí, které byste mohli rozvést. Otázka spolupráce, eh, na tom jste hodně trvali s tím, že jsou to věci, které, v kterých by bylo možné dále pokročit. Chci se na to tudíž zeptat, na tu spolupráci a s, jaká a s kým. Dále otázka přístupu k relevantním informacím. Domníváte se, že máte možnost tyto informace získávat, nebo stále ještě jsou tady určité mezery? A konečně, co vás nejvíc nepokojuje, na jaké, v jaké oblasti je potřeba ještě odvést více práce, v čem vás můžeme podpořit? A také se chci vrátit otázce stížností. I've heard from the members, not bad. Takže, Takže teď jsme eh, vyjadřili všichni. Máme ještě několik minut, takže závěrečný komentář k těm věcem, konkrétním otázkám, které tady padly jak pro spolupředsedající, tak pro um, ehm, stupce pro základní práva. Takže prosím, během pěti minut máte čas, paní Hermé. Děkuji. Já se to pokusím stručně schrnout. K tomu vzdělávání je. Tady jsou různé kapacity. Někdy si Frontex vyvíjí svůj materiál a někdo jiný ho implementuje. Tím se zabývám. Například materiály pro uh, pohraniční strážce. A to dělal přímo Frontex. Takže s tím výsledkem jsem velmi spokojená. Spolupráce s třetími státy. Pokusím se to schrnout. Um, Frontex pracuje v rámci Evropské eh, externí služby a jsou řeší se některé technické aspekty spolupráce se třetími státy, rizikové analýzy, školení, vzdělávání. Další aspekty jsem ještě neřešila. Hlavní priorita byla vytvořit monitorovací systém. To nebyla priorita číslo jedna, ale budu se zabývat více těmito věcmi v blízké budoucnosti. Je to horší nebo lepší? No nevím, před třetími lety jsem tady nebyla, ale pokrok vidím. Vidím určitý vývoj, systém mysl stále lepší, ale stále, ale ještě je třeba um, posoudit ten dopad 6 měsíců je málo. Mm, také chci poděkovat za podporu, která se nám dostalo. Velice to oceňuji. Co se týče společných operací, tak to bylo otázka na konzultační fórum. Já to ale mm, vysvětlím, já mám mandát to monitorovat, až jsem to dělala, takže nemám omezení přístupu k informací. Ta, to je tedy na otázku paní Giom. Nemám problém s přístupem k informací. jak jsem řekla, um, děláme ot- řešíme otázky týkající se mm, ochrany základních práv a v podstatě se to daří. Co se týče mm, zastavování, ukončování operací, ty informace se zpracovávají a jsou k dispozici managementu ta doporučení. Já eh, to mám k dispozici ve zvláštním dokumentu, takže ten systém existuje. Kritéria, co je vážné, co je trvalé, co je obojí, ta ještě by měla být ještě více rozpracována. Ale v podstatě to je poměrně jasné. A je tady prostor um, mm, pro další z těch kritérií. Co se týče jednotlivých aktérů těch operací a mandátů, tak informace možná není tak obtížné získat, ale vždy je to nějaké tvrzení, které se musí ověřit. Takže ten follow-up k těm tvrzením je věc, které, která se musí posilovat. Mm, já jsem dostala šest takových zpráv týkajících se základních práv a ten follow-up stále probíhá. Analýza proběhla a při nejmenším mohu říci, jaký je dopad na základní práva migrantů. Lidé tedy chápou, jak, jaký je dopad těch situací. A myslím, že tím můžu skončit. Děkuji. Když nám dochází čas, pan Kessler ještě. Já budu velmi stručný. I když bych mohl mluvit hodinu. Ne, my se nezabýváme spoluprací Frontexu a třetích zemí. Zda se ta situace za posledních leta zlepšila? Legislativa ano, ale ten dopad, to je ještě, tady jsem skeptický. vzhledem k těm zprávám o umrtích na moře a dalších incidentech. Prosím, mějte na vědomí, že fungujeme teprve od roku 2013. Když e, všichni členové konzultačního fóra dělají svoji práci jenom jako vedlejší činnost k, k jiným povinnostem, takže nemůžeme plnit, splnit všechna vaše očekávání. A nejsme schopni nahradit demokratickou kontrolu parlamentem. Co se týče um, náhrady um, práce členských států a um, monitorování um, návratu. To je systém, který my nemůžeme substituovat. Co se týče paní Kéle, už, jak už jsem řekl, působíme teprve od roku 2013. Nejsou to formální doporučení v tuto chvíli. Ehm, to je proces eh, s ehm, řídícím radou, členskými státy. Ehm, formální doporučení teprve mohou následovat. Co se týče kritérií, tak jsme v kontaktu s eh, členskými státy. Já jsem um, nimi v kontaktu. and um, we don't receive individual complaints. Ned, nám se nedostávají jednotlivé stížnosti. Není tedy eh, na, na, tuto otázku, tu otázku týkající se stížnosti jednotlivců nemohu zodpovědět. Co se týče informací, my paní Grom nejsme takové situaci. My musíme neustále jednat s Frontexem a s tou tedy byrokracií, o, dohodovat se o přístupu k dokumentům, co můžeme dostávat, co, nemůže, co můžeme vidět, nesmí, nemůžeme vidět, takže tam se ještě musí řešit nějaké problémy. Děkuji. Chcete něco dodat? Prosím, velice stručně, nemáme čas. K otázce paní Skakele, doporučení abyste si udělali představu. Um, konzultační fórum poskytuje komentář, my jsme tam asi 30 bodů, z těch 30 bodů polovina byla integrována Frontexem plně, pět nebo šest částečně a deset vůbec. Takže abyste měli uh, představu, jaký to má dopad. Jaký dopad to má, ale ne úplný. Dále. Došlo ke zlepšení nebo ne? Od té doby, co ta agentura tedy sleduje Fordontex, chci zopakovat, co řekl, řekla paní Anes byly pod, došlo k podstatným změnám, tedy na papíře, poroční plány a podobně, ale teď se musíme zaměřit na to, aby ty změny byly e, také dělány v praxi. Na hranicích. Děkuji tedy za schrnutí vašich názorů a připraven, vaší připravenosti se mm, to s námi podělit. Eh, takže ještě jednou vám děkuji. Tím končíme toto zasedání. Budeme pokračovat 8. července ve 3 hodiny. Děkuji vám.